řešení, ale alespoň je to už dobrý krok, na který můžeme být hrdí. Děkuji. Thank you very much indeed, Commissioner. First of all, I... Děkuji, pane komisaře, nejprve bych se chtěla omluvit. Eh, v toku této diskuze já jsem domnívám, že teď je vhodný okamžik učinit formální ohlášení, které má být učiněno dnes večer pan Kristof mě informoval o své rezignaci jakožto člena Evropského parlamentu s účinností od 1. června 2011. Podle mm, pravidla 3 odstavec 2 eh, je od tohoto data tedy jeho místo volné. A eh, byla jsem informována o tom, že, jeho eh, nahradí, že ho nahradí paní Agnes Lebrun. Podle odstavce 1 mm, je to Eh, k prvnímu lednu 2011. Podle pravidla 3 odstavec 2, eh, potud, dokud nebudou ověřeny její pověřovací listiny a nebude rozhodnuto o případném sporu, paní eh, Agnes Lebrun bude zasedat v parlamentu a přijímat a požívat veškeré výhody až do Eh, a, a bude muset předložit eh, potvrzení o tom, že nevykonává žádnou funkci, která není kompatibilní s funkcí eh, člena Evropského parlamentu. Přejeme jí mnoho úspěchu. Takže nyní, jestli se můžeme vrátit k naší diskusi a další Přihlášený je pan Žolis z výboru pro mm, rozvoj a má minutu. Paní předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, Tyto partnerské dohody mezi Evropskou unii, Kamerunem a Končskou republikou by měly být dobrá zpráva pro eh, tu populaci, dobrá zpráva pro biodiverzitu, ale pouze je to zatím etapa v dlouhém procesu, který Evropský parlament bude bedlivě sledovat. Pokud chceme, aby tyto dohody umožnily zajištění regulovaného transparentního obchodu se dřevem, které bude respektovat zlepšovat životní prostředí a bude ku prospěchu místní populace a nikoli pouze e, ku prospěchu několika více méně legálních skupin, pak Evropská unie musí zajistit, aby práva místní a domorodé populace byla plně respektována, aby byly zapojeny do e, konzultačních procesů a musí pomoci schopnostem a možnostem příslušných aktérů bojovat proti korupci a vytvořit skutečné Eh, skutečné hospoda, lesní hospodářství. Tyto dohody nesmí být záminkou pro pokračování ve zneužívání přírodních zdrojů rozvojových zemí, ale mají zajistit lepší rovnováhu mezi Evropskou unii a těmito státy. Děkuji. Eh, děkuji. A Nyní zástupci jednotlivých z eh, frakcí za EPP, pan Flelner, dvě minuty. Eh, děkuji paní předsedkyně, děkuji panu komisaři eh, za tuto dohodu mezi EU a Kamerunem a Koňskou republikou. Jsou to dohody velmi důležité a právě proto je vítám. Dřevařský sektor má veliký problém, jak hospodářský, tak i sociální. A ilegální těžba je určitou nemocí, která má mnohé symptomy, jako je chudoba, korupce a dokonce i válka, ke které občas dochází eh, v rámci eh, těch ilegálních eh, skupin. Právě proto je velmi důležité uzavřít takovouto dohodu a jsem velmi ráda, že se komise zasadila za uzavření těchto dohod. Cílem je svobodný obchod. Svobodný obchod s příslušnými formami je nutné však také stanovit pravidla boje proti korupci i v této oblasti ty symptomy musíme rovněž rušit a proto také vítáme tuto dohodu. Doufám, že ještě více zemí se připojí k těmto dohodám. Pokud nebudeme bojovat proti korupci, pak eh, nebudeme moci dosáhnout našich eh, cílů. A samozřejmě také ilegální těžba nesmí být eh, podporována tím, že dovážíme tyto výrobky do Evropské unie. Švédsko exportuje dřevo, a, ale vyvážíme i do zemí, které jsou chudší než naše země. Musíme dodržovat ta příslušná pravidla, proto musíme pokračovat v boji proti nezákonným praktikám. To je náš cíl. SMD. Teď jménem eh, skupiny SD pan Kutas má minutu, prosím. Mulțumesc, doamna președintă. Comisia Europeană a început... Děkuji. Paní předsedající komise už započala s procesem uzavírání dobrovolných dohod o partnerství se zeměmi, které vyvážejí dřevo. Tyto dohody byly uzavřeny a teď je eh, jedno, jednoduše důležité, aby došlo k aktivní účasti eh, místních obyvatel při implementaci dohody a také co se týče lepšího vymáhání práva ve lesnickém sektoru. Také proto, abychom se vyhnuli tomu, že nebude docházet k další korupci. Začlenění civilních eh, občanských společností při vypracování podepsání dohody s Kamerunem je výhodou. A Konkrétní opatření jsou také nezbytná pro to, aby mohl tento dialog se signatářskými státy pokračovat a potřebujeme tady trvale udržitelný lesnický sektor, který bude eh, pozitivní z hlediska životního prostředí a který bude skýtat také očkodnění těm eh, to zemím a také potřebujeme mezinárodní dohody Unie, které musí být dodržovány. Ehm, tady jde také o životní prostředí. Skupina ALDE, pan Davis má eh, minutu a půl. My tady hovoříme o dobrovolných dohodách o partnerství. Ono to zní hezky, a eh, představujeme si, jak Evropská unie prosazuje svoji vůli, eh, aby bylo v ruku v ruce dosaženo společných cílů v těch dalších zemích. Ovšem, praktické stránky těchto dohod, především Eh, v Kongu, ale v obou případech představují celou řadu velikých problémů. Už samotná velikost těch států, eh, zpráva těchto zemí, která v téměř neexistuje, míra korupce je neuvěřitelná. Transparenci International zařadila Kongo prakticky na konec tabulky. A při počtu zaměstnanců, které máme a kteří mají zajistit fungování těchto dohod a naplnění jejich cílů, to je hrstka lidí. Eh, profit z nelegální těžby je obrovský a, a mm, e, trh pro ilegálně vytěžený, vytěžené dřevo, e, to jsou státy jako třeba Čína, které e, jaksi nevěnují e, žádnou pozornost zachovávání lesů. A všechny tyto problémy nás vedou k tomu, že dobrovolné dohody o partnerství, jakkoliv jsou plné dobrých úmyslů, e, tak jak nás může komise ujistit, že každý možný krok bude přijat přijatý proto, aby se zajistilo, že ty vysoké ambice, které v těch dohodách jsou obsaženy, budou skutečně eh, učiněny tak, aby eh, to přineslo ty výsledky, které očekáváme. Děkuji. Promiň, a teď pan Rozpach eh, jménem další frakce, dvě minuty. Paní Rozpach. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Lesy světa jsou plícemi světa. Musíme je maximálně chránit. Vždyť obyvatelstvo stále roste, je neustále zapotřebí více zdrojů. Hospodářská krize je také takovým důvodem, proč bychom v Evropě měli využívat evropské lesy a ne dovážet to, co vlastně nemůžeme také kontrolovat při těžbě. Teď víme, že tam řádí korupce. Tropické lesy eh, jsou litěženy, eh, se nižují eh, také biodiverzitu a počet zvířat, což není dobré, vždyť existují i jiné alternativy. Především, když v Evropě bychom eh, pěstovali více lesů, tak by tyto problémy mohly eh, také zmizet. Proč bychom potřebovali tropické dřevo eh, někde na zahrádce? Samozřejmě, že evropskému občanovi nemůžeme předepisovat, eh, aby nekupoval tropické dřevo, ale dokud existuje svoboda, eh, tak potřebujeme také lepší kontrolu při dovozu dřevařských výrobků. Víme, že eh, je obtížné sledovat korupci a vymítit ji na základě této dohody. Já si také nedokážu představit, že bychom snížili legální těžbu v Kongu nebo jinde. Jistě by bylo lepší dobrovolně postupovat ještě jinak, ale samozřejmě dobrovolná dohoda je lepší než žádná dohoda. Chtěl bych však uvítat ještě lepší dohody na ochranu eh, lesů světa, eh, především eh, při kontaktech s problematickými zeměmi. Pan Melter, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Partnerská dohoda s Kamerunem v sektoru lesnictví je podle mého názoru důležité a myslím si, že v Mezinárodním roce lesů je je i z důvodu image něco velice pozitivního pro Evropu. Ale myslím si, že vůbec eh, musíme, musíme spochybnit také význam této dohody. Korupce v Kamerunu je, na, je prioritní eh, a vláda eh, tady v tomto mnoho nedělá. Nemáme žádný překlad, říká paní předsedkyně. Okay, it's now solved. Tak, teď to bylo vyřešeno. Prosím, mohl byste začít znovu. Myslím si, že by to bylo férové, protože řada poslanců vás neslyšela. Dobrá, tak začnu znova. Děkuji, paní předsedající. Partnerská dohoda eh, v klesnickém sektoru s Kamerunem podle mého názoru je sice chválihodná a určitě v Mezinárodním roce lesů je něčím pozitivním pro Evropu z důvodu imidže. Zdali však dohoda má cenu papíru, na kterém byla podepsána, je podle mého názoru něco, o čem pochybuji. Korupce v Kamerunu eh, je pořád něčím na denním pořádku. Eh, ekologické organizace vyčítají státu, že se tady dochází ke kriminalitě, že je to vědomé, korupce a e, kontrola e, tady, ne, e, kontrola tady neexistuje. Zahraniční firmy mají více jak 60% těžby dřeva a kontrolovat Jenom když, budeme, když zajistíme to, že zahraniční firmy už se nebudou účastnit a nebudou zneužívat domácích firm a když korupci, zvládneme korupci v Kamerunu, pak mají takovéto dohody smysl. Ale při veškeré péči musíme mluvit také o ničení lesů. Nesmí to použít, eh, posloužit jako eh, záminka, aby eh, selhalo využívání lesů, protože většina zemí Evropské unie vykazuje velice dobré hospodařování lesů. Děkuji za to, že jste to zopakoval. A teď jednotliví řečníci, nejprve pan Kačmárek má dvě minuty, prosím. Paní předsedající, pane komisářu, šanovní pánstvo. Paní předsedající, vážení komisaři, dámy a pánové, Ehm, před měsícem jsem byl s delegací v Kongu, hovořili jsme o iniciativě FLECT, hovořili jsme se zástupci místních orgánů i nevládních organizací. Dřevařský průmysl je velice důležitý v tomto státě, je to druhý největší zdroj příjmu po ropě. Já bych chtěl připomenout, co se děje s příjmy z ropy ono to není zcela jasné, není nám zcela jasné, kam ty peníze jdou a informace k nám dorazí s velikým spožděním. Současně v Republice Kongo eh, vyjádřili objevy, co se týče budoucnosti lesů a eh, eh, těžby. Nejsme si jistí, zda Eh, uspějí, ale přejme jim mnoho úspěchů v jejich snahách a proto je důležité posílit eh, legální obchod se dřevem a eh, je také důležité, aby flekt fungovalo i v sousedních zemích, protože podloudnictví potom vede k tomu, že jsou takovéto dohody neúčinné a e, naopak podpora zákonné těžby by potom fungovala globálně. Další řečníci také poukazovali na e, tuto skutečnost, nicméně my bychom se měli především snažit, aby ten systém byl maximálně efektivní a vyvíjet tlak na další dovozce neevropské, na neevropské dovozce, tak, aby postupně došlo k eliminaci nezákonné těžby. Iniciativa FLECT je velice důležitá v boji proti chudobě, proti odlesňování a eh, k zajištění udržitelného hospodářství eh, eh, je, aby se také dala zvýšit výroba potravin a snížit dovoz. Eh, čili eh, dohody v rámci FLECT jsou skutečně velice pozitivní pro životní prostředí. A nyní 4,5 minuty Arsenis. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Ehm, Děkujeme za to, že jste prakticky eh, ukončili diskuse a jednání o těchto dohodách. Nicméně mám určité obavy Eh, vyjednávání s Malajzí a Indonésií byla pozastavena a vy, pane komisaři, máte velice významný nástroj v ruce. Je to nařízení, eh, tedy o kterém je řeč a které představuje významnou významný nástroj, který by mohl jak se dát novou dynamiku těmto dohodám, tak abychom podobné dohody mohli uzavřít se všemi státy, které mají rovníkové lesy, ať už je to v Africe nebo v Asii nebo v Latinské Americe a všechny státy, eh, které, a se všemi státy, které prodávají tropické dřevo. Tyto státy si jdou svou cestou eh, a, post, a svými postupy se snaží chránit eh, zákonnou těžbu dřeva. Ovšem otázka zní, zda i my děláme, co je potřeba. Zda všech 27 členských států přijímá eh, všechna opatření, která jsou potřeba, co se týče tě, dovozu dřeva ze států FLECT. A dále, co se týče um, Eh, toho, že my máme dva roky na eh, plnou aplikaci nařízení. Komise by měla urychlit procesy, tak aby členské státy dopředu znaly eh, detaily regulace, kterým se musí přizpůsobit. Děkuji. Asi nebudeme moci všechny uspokojit, ale první tedy má slovo nyní pan Kali. Děkuji, paní předsedající je tady jedna důležitá otázka. Jsou to skandály 20. století, které znamenaly systematické ničení eh, lesů. A toto prováděli jednotlivci, ehm, ale také Eh, velké chamtivé podniky a vlády. A proto eh, musíme přivítat tuto dohodu eh, velmi a doufám, že bude implementována. Doufám, že to nebude mít jenom hodnotu papíru, na kterém je napsána. Musíme všichni se postarat o to, aby jiné politické kroky v Evropské unii pokračovaly, aby docházelo k odlesňování a myslím si, že návrh Mercosuru je důležitý ehm, ehm, a také zemědělci se toho budou účastňovat. Um, um, jde o export výrobků do Evropy, takže musíme být ostražití. Um, Thank you. Uh, now Mr. Děkuji a teď pan Ferrer. Obrigado, senhora presidente. Ano, děkuji, paní předsedající. Ilegální těžba v centrální Africe, v Kamerunu a Kongu jsou ohrožením nedotknutelnosti přírodních eh, zdrojů celého obyvatelstva, je především domorodého obyvatelstva. Je také ohrožena biodiverzita eh, a eh, biochemický cyklus. Těžba dřeva v tomto regionu je činností průmyslových sektorů, eh, jak ze zemí EU, eh, tak i z rozvojových zemí a nesmíme připustit, aby lesnictví eh, bylo provozováno neudržitelným způsobem. Je tedy důležité, neprodat zálevné peníze velké zalesněné oblasti, diverzifikace hospodářství je nutné podporovat a také z eh, práva, eh, která by byla regulovaná. Pan Rubik, eh, prosím. Děkuji. Já se domnívám, že téma dřevo eh, nás bude zajímat i v budoucnosti. Je důležité, abychom také v oblasti výzkumu eh, učinili mnohé ve smyslu podpory. Také ve smyslu dalšího vzdělávání musíme malé a střední podniky v Kamerunu a Kongu podporovat, eh, tak aby dokázali pracovat ekologicky v tomto systému. Je mi proto velkým potěšením, že tato debata probíhá, je takto možné zajistit budoucnost. Děkuji, pan Obermajer. Děkuji, paní předsedkyně. 40 plochy Kamerunu je pokryto lesy. Ještě musíme říct, protože Kamerun je sice eh, největší vývozce Afriky, ale v žádné jiné zemi eh, nejsou eh, lesy tak káceny. 10 až, za 10 až 15 lesů budou ekologicky hodnotné výrobky mizet z těchto zemí v důsledku, pokud bude toto odlesňování to pokračovat. Co můžeme udělat? Podstatné pro ochranu těchto dešných lesů je boj proti korupci především na úrovni úředníků, ale také Eh, soukromých majitelů. Mm, eh, důsledné tresty a také udržitelné lesnictví eh, je důležité. Tady, kde se něco kácí, musí znovu něco růst a také lepší vzdělání pracovníků v oblasti lesnictví. A především evropské podniky se musí zavázat, mm, protože asi 80% výnosů mm, se pohybuje do Evropy. To znamená, Evropská unie musí najít správný přístup a dobrovolnost je dobrá věc, ale v této souvislosti si myslím, Ehm, tady se nedostaneme k správnému výsledku a musíme zavázat i všechny ostatní strany. Děkuji a teď ehm, se vrátíme, obrátíme na pana komisaře, který bude reagovat na tuto rozpravu. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, tato diskuze jaksi přesahuje Eh, tyto dobrovolné dohody. Když se podíváme na les, tak to není jenom obchod, eh, je to také zdroj energie, je to také eh, zdroj růstu populace. A takže to je první krok v jedné z té řady oblastí. Já vím, že to není řešení, ale musíme od někud začít, aby se tedy ta situace postupně řešila. Já vás eh, samozřejmě nechci odrazovat od zapojení členských států. Ono, ta situace v těch zemích není vždy jednoduchá. Oni mají složité historické pozadí. Osvobodili se víceméně před, 15, před 50 lety, ale Eh, to není, eh, ono to, to prostě chce čas, než se vytvoří státní instituce, než se podaří odbourat korupci, než eh, se dosáhne určitého hospodaření se zdroji. Když se podíváte na Afriku, tak tyto, tam dochal, tam probíhal ekonomický růst i v době krize, to znamená, že jsou silnější a, a jsou na tom lépe. Já vím, že to mm, třeba ty mm, ukazatele nejsou moc přesné, nicméně jsou to pozitivní tendence. A jediný způsob, jak my ten proces můžeme zlepšit, je spolupracovat. A proto Eh, tady si eh, podporujeme trvale udržitelné lesní hospodářství. S, s, jak si snažíme se spolupracovat tedy s Kongem a Kamerunem, jednáme s Indonésií, tam je velká šance, eh, takže se domníváme, že ta rizika jsou minimální. A my začínáme, snažíme se tam angažovat a domníváme se, že tento proces je pozitivní. A také bychom Eh, si měli uvědomit, že toto přispívá k boji proti klimatickým změnám. Eh, jak bylo, vyplynulo ze závěrů v Cancúnu, je to jaksi krok správným krokem eh, k zajištění trvalé udržitelnosti a poučení se například jakmile někdo začne s e, udržitelnou těžbou dřeva, jiní třeba se e, poučí e, z takového příkladu. A v neposlední řadě bych chtěl říci, že komise bude rozhodně monitorovat nejenom vlastními zaměstnanci, ale máme také delegace Evropské unie, máme tam e, zastoupení členských států a e, to znamená, to nebude provádět to monitorování pouze komise, ale dělíme se o to i s členskými státy, protože celá řada členských států velice trvala na tom, aby byly uzavřeny tyto dohody a ty mají zájem to sledovat. A Domnívám se, že tento proces je skutečně zdravý, míří správným směrem a eh, a to i přesto, že třeba neřeší všechny problémy, které se tu zmínili. Teď se vrátíme k panu zpravodaji, panu Žadu. Děkuji, pane Děkuji, eh, pane komisaři, a děkuji také všem kolegům, kteří se vyjádřili, myslím se, určitým se jednotným směrem je velmi dobré připomenout zásady, které jsou důležité, to rozvoj, eh, ochrana životního prostředí a také posílení živo- eh, občanské společnosti. Já si domnívám, že v afrických zemích je nutné podpořit právě občanskou společnost eh, a to proto, že jediným demokratickým prvkem je tedy také volba prezidenta prezidenta. Vzpomeňme si na pobřeží eh, Slonoviny. Eh, posílení občanské společnosti a její účast na realizaci těchto dohod, jakož i sledování v těžbě dřeva, a diskuze o e, dělbě e, příjmů se této činnosti, to jsou důležité e, otázky. Tímto způsobem můžeme také velmi dobře reagovat na argument, který je předkládán ohledně Číny. Proč Evropa? Proč dodržovat kritéria silného, silné kooperace s Evropou, když Čína nám nabízí Eh, eh, mnohé eh, co do korupce a také zneužívání. Já se domnívám, že právě takovéto dohody jsou dobrou ochranou proti prosazování Číny v těchto zemích. Pane komisaři, vy jste řekl správně, že Evropa je velkým trhem tropických dřev, ale týká se to také daného sektoru. Je to stabilní prostor a